Ladies and gentlemen, good morning. Please. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Všichni se usadíme. Opravdu už je na čase, abychom začali naše dnešní zasedání. Dnešním prvním tématem je summit o jaderné bezpečnosti. Je zde s námi hlavní poradce a zvláštní vyslanec pro nešíření, neři, nešíření a ozbrojení ESVČ. Eh, e Jmenuje se Jacek Bilica, už eh, nás několikrát navštívil na výboru sede, e, takže ji všichni znáte, já je tedy srdečně vítám a Hned mu dám slovo. Takže, eh, pane zvláštní vyslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré dopoledne všem poslancům a poslankyním Evropského parlamentu. Hovoříme tady o čtvrtém jaderném, eh, tedy samitu o jaderné bezpečnosti, který proběhl eh, na přelomu března a dubna 2016. Hostitelskou zemí bylo USA. Eh, celý ten eh, proces eh, nešíření jaderných zbraní vychází z projevu prezidenta Obamy, který přednesl v Praze v dubnu 2009. On tam představil vizi světa bez jaderných zbraní. Ovšem v Praze také ohlásil jakési nové mezinárodní snahy zabezpečit veškeré zranitelné jaderné materiály po celém světě do čtyř let. Hlavním cílem této iniciativy tedy bylo zabránit teroristům, aby nemohli užívat eh, jaderné materiály. Eh, ukazuje se, že to je mnohem těžší úkol, než jsme si na začátku mysleli. Trvá to eh, řadu let. Předchozí takovéto samity o jaderné bezpečnosti proběhly ve Washingtonu v roku 2010, v Soulu v roce 2012 a v Hágu v roce 2014. Evropská unie byla mezi čtyřmi mezinárodními organizacemi, které byly pozvány na NSS v roce 2016 spolu s OSN, které bylo zastoupeno banky moonem eh, potom Mezinárodní eh, jaderná agentura, eh, tam byl zástupcem pan Amano a za, Inter, za Interpol Štok. Pan předseda Tusk eh, vedl delegaci Evropského rady a paní Mogheriniová zase vedla delegaci Evropské komise eh, a zastupovala předsedu Junckera. Bylo tam zastoupeno 50 států, včetně tedy 15 členských států EU. A delegáti eh, diskutovali nejrůznější otázky, které se týkají rizik spojených s jadernými materiály a také formami terorismu a také jak s tím eh, nakládat. Proběhlo plenární zasedání, které se věnovalo národním akčním plánu pro eh, zvýšení jaderné bezpečnosti. Eh, Proběhlo například také pracovní oběd o mezinárodních krocích pro posílení jaderné bezpečnosti a tak dále. Pracovalo se například také na hypotetickém teroristickém útoku a jak s ním nakládat. Ehm, zastoupeny byly také neziskové organizace občanská společnost. Ehm, celé to zasedání tedy ehm, probíhalo v průběhu dvou dnů a ukázaly se tam tedy různé názorové proudy. Předsed, prezident Obama v roce 2009 ukázal, že existuje nebezpečí jaderného terorismu a vlastně takhle upozornil na potřebu zvýšit jadernou bezpečnost. Státy se tedy musí eh, zaměřit na eh, tuto otázku ve svých vnitřních plánech. Tady jde například o eh, obácený urán a ve, které, které mají členské státy i jiné státy tedy v, ve svých elektrárnách a tak dále. Tady nejde pouze tedy o zbraně. Evropská unie předložila dokument, eh, který eh, měl názor, eh, název Evropské snahy pro posílení jaderné bezpečnosti. Tady máme kopie tohoto dokumentu, takže se s ním můžete seznámit. V roce 2005 byla předložena novela úmluvy fyzické ochrany jaderného materiálu Eh, která nyní eh, už v blízkosti vstoupí v platnost. To bylo tedy ohlášeno na tom summitu, to je velmi důležité, protože původně ta úmluva se zaměřovala pouze na jaderný materiál v eh, mezinárodním tranzitu, ale teď vlastně podle té novely se zvyšuje právní ochrana tak, aby pokryla veškerý jaderný materiál také v domácí přepravě a občanském užití a skladování. My samozřejmě podporujeme univerzalizace a efektivní implementaci mezinárodních dohod. EAS tedy mm, provádí mm, různé diplomatické podpory eh, tohoto, eh, této novelizace ve chvíli, kdy má vstoupit v platnost. Ten vstup v platnost se předpokládá 8. května roku 2016. Během diskusí na summitu se hovořilo také o rostoucí hrozbě terorismu, což dokazují také nedávné útoky v Belgii, Turecku, Pakistánu a jinde. Zejména nám dělá starosti eh, rostoucí sofistikace užití tedy eh, sociálních médií, komunikačních technologií a také eh, dronů. Je tedy jasné, že je potřeba užší spolupráce mezi bezpečnostními a spravodajskými agenturami, co se týče šíření jaderných materiálů. Eh, opravdu eh, hodně bylo, byla kritizována třeba Severní Korea, eh, co se týče své, jejího provokativního chování a také fakt, že Rusko stále více spoléhá na jaderné zbraně a jejich modernizaci. Také eh, se všeobecně uznalo, že je obrovsky důležitá eh, dohoda, kterou jsme dosáhli s Iránem, v níž EU eh, e sehrála zásadní roli. Takže jaderná bezpečnost Diskutovalo se tedy o tom z nejrůznějších úhlů pohledu, také co se týče rizik, které představují staré elektrárny, jaderné elektrárny v zemích EU, ale také v jejím sousedství. Také hodně řečníků zmiňovalo jaderné odzbrojování, jak už zmínil sám prezident Obama v Praze. Výsledkem summitu je komuniké a pět eh, akčních plánů, které podporují příslušnou práci OSN, eh, IAEA, e Interpolu a globální iniciativy na boj proti jadernému terorismu a také eh, globálního terorismu. Tady vlastně jde o boj proti šíření zbraní Eh, hromadného ničení. Eh, tyto dokumenty naleznete na www.nss2016.org. Klíčová rola, role eh, agentury IAEA e na poli jaderné bezpečnosti její kooperace byla tedy uznána a e, tato agentura bude zodpovídat e, za to, aby se posunula práce na těchto tématech kupředu do budoucnosti. Zase bude organizována další konference, kterou zorganizuje právě IAEA e ve Vídni 5. a 9. prosince 2016. Řada zemí, včetně USA, už signalizovali, že se budou účastnit této konference. Kromě toho eh, USA navrhuje, aby vznikla jakási neformální kontaktní skupina, která se bude ve Vídně setkávat jednou za rok a eh, bude tedy otevřená všem eh, zainteresovaným státům. Kromě toho, tento summit poskytl příležitost pro odehrání dalších setkání a bilaterálních diplomatických konfliktů. Tady vlastně šlo třeba o iniciativu předsedy Tuska a paní Mogheriniové. Děkuji. Děkuji, eh, pane vyslanče. Eh, já bych eh, ráda požádala poslance, aby teď případně položili dotazy nebo vyjádřili připomínky k úvodnímu prohlášení pana vyslance Belici. Já začnu se svými otázkami. Za prvé jste si jistý, že ta iniciativa byla v roce 2009, ne 2010, že pokud já si pamatuju, tak Praha byla zhruba kolem podpisu startu 2. Nebyl to duben 2010. Já se to pamatuju z jejich důvodů. Zejména vzhledem k e, Smolensku, tak e, si pamatuju pražské zasedání velice dobře. Za druhé, e, e, odstoupení Ruska. od jaderné iniciativy v roce 2014 a V mezičase jsme se dověděli o rozsáhlých rozhodnutích Ruska na rozšíření jeho strategických eh, schopností. Mohli byste nám k tomu něco říct? A je neformální eh, fórum ve Vídni možnou platformou pro eh, případný návrat Ruska a zpět ke stolu? Nebo to jde jiným směrem? Eh, jak vypadá aktuální situace se zajištěním starých těch eh, jaderných eh, zbrojních závodů. No pardon, jaderných elektráren, jak se eh, ty jednotlivé hm, státy rozhodují, evropské členské státy a jiné, pokud jde o energetický mix. V tomto ohledu. A jak posuzujete schopnost nestátních aktérů eh, eh, vést jaderný útok eh, proti širší populaci nebo jiným cílům. Já se omlouvám, pan, pan Zemke. Mohu-li, tak eh, bych vám rád eh, poděkoval, protože eh, vaše informace jsou vždycky zajímavé. A rád bych tedy několik otázek položil. První otázka naváže na to, co říkala paní předsedkyně. Souvisí to tedy s, s postavením Ruska. No, Rusko nebylo. A proč ne? Znamená to, že eh, Rusko nechce dodržovat pravidla, které podepsalo dříve, nebo na eh, případně eh, Rusové testují jiné typy zbraní a teď tady myslím zřejmě na nosiče hlavic. Protože my on tady hovoříme o, ty, o, o hlavicích středního dosahu především, nejenom toho krátkého a dlouhého. Rusko bez ohledu na to, eh, co eh, podepsalo před mnoha lety, testuje prostě nové typy zbraní. To je otázka. A potom takzvaná špinavá jaderná zbraň. Nehovoříme tady o, o střelách, ale o štěpném materiálu, který eh, by bylo možné použít. A ptám se na následující. Teroristi mají poměrně mm, malé šance získat eh, jaderné střely a nosiče jejich, ale eh, už eh, získali v minulosti ten štěpný materiál. A otázkou je, do jaké míry se to teď kontroluje. A moje třetí otázka. je tady navážu na předřečnici. Třetí otázka se týká bezpečnosti aktuálně funkčních reaktorů v Unii. Před několika dny Němci eh, požádali Belgii o uzavření dvou reaktorů, eh, které podle jejich názoru jsou nebezpečné. Já bych to rozšířil. Dobře víme, kolik jaderných reaktorů v Evropě eh, celkem máme. Existuje nějaká přesná analýza toho, o čem tady můžeme hovořit, eh, pokud je o nebezpečných reaktorech. Tady eh, se teď hovoří konkrétně o dvou, ale nakonec jich může být mnohem více. Děkuji. A ještě pan Kuzo Pervoj. Děkuji, paní předsedkyně. Už mohu hovořit, ano. Já jsem se první řadě na něco zeptat, ale také samozřejmě děkuji. Takže děkuji a ptám se. Myslíte si, že v tuto chvíli jsou nějakým způsobem ohroženy dohody jako start, to znamená všechny dohody o nešíření jaderných zbraní a zbraní hromadného ničení? Já um, se trošičku bojím, protože v tuto chvíli už vznikají obavy v souvislosti s těmi takzvanými statickými zbraněmi. To znamená vše, co se týká v tuto chvíli USA, Turecka, Ruska, to znamená, mm, co se stane, když eh, Rusko opravdu se nakonec eh, rozhodne některé z těch zbraní eh, přeložit nebo přemístit do Kaliningradu. Já si myslím, že tady opravdu ty obavy jsou dost reálné. Mm, blíží se také summit, setkání s Izraelem a já si myslím, že bychom v tuto chvíli se měli také našich partnerů ptát, zdali tedy se opravdu drží toho závazku dalšího nešíření zbraní hromadného hromadného ničení. Pani ambasadoře, může... Pane velvyslanče, eh, já vás tady poprosím, abyste zareagoval eh, na položené otázky a případně dáme potom druhé kolo. Very, I must say, incisive eh, questions. Děkuji. Takže v první řadě, co se týče těch, toho časového harmonogramu tak celá ta iniciativa, eh, začalo se, začal eh, o ní hovořit pan prezident Obama v Praze v roce 2009. A ta, v tom projevu tedy hovořil o této iniciativě. Byla to duben 2009 a říkal, že v podstatě je to ta iniciativa, ze které vznikl ten proces NSS. A hovořilo se o tom, že tedy na základě po tomto ohlášení tedy eh, po roce už eh, se konal první summit, a to ve Washingtonu. Samozřejmě víme, jak to dopadlo. Já si velmi dobře vzpomínám na Roberta Kupěckého, našeho vyslance, který nahrazoval tedy našeho prezidenta tehdy. Takže to je to, co se týče toho časového harmonogramu, jak to tady všechno vzniklo, kdy to začalo. Co se týče tedy toho obsahu, tak tady musíme opravdu odlišovat tři témata. To znamená eh, bezpečnost eh, nešíření. Ve chvíli, kdy hovoříme o takzvané safety, tak eh, hovoříme o bezpečnosti v tom smyslu, že eh, se snažíme zajistit prevenci jakýchkoliv eh, jaksi nehod. Ve chvíli, kdy hovoříme o security, tak tím máme na mysli všechny aktivity, které se týkají toho zabránění teroristických útoků. A ve chvíli, kdy hovoříme samozřejmě o nešíření, tak je to horizontální nešíření, to znamená nešíření opravdu zbraní hromadného eh, ničení ze strany těch států, které tyto zbraně vlastní. Nicméně tento summit se opravdu týká pouze té tzv. nuclear security, to znamená prevenci teroristických útoků, jakýchkoliv teroristických aktivit, které by byly napojeny na užití těchto zbraní. Ale jak jsem již říkal na úvod, tato témata z těch e, byla jaksi, e, velmi často se přeskakovalo z, těch, z jednoho tématu na druhé. E, samozřejmě, že se o nich hovořilo také v rámci toho budapeštského memoranda, to znamená, že většinou se o nich hovořilo dohromady. V tuto chvíli ale víme, že vznikají také nové typy zbraní a zdali v tuto chvíli můžeme hovořit o porušování eh, dohod či ne, což je to, co říká jí Spojené státy americké. Eh, konkrétně teď je jedna dohoda, která je pro Evropu velmi důležitá a myslím si, že je to tady také částečně otázka, či je to částečně odpověď na otázku pana Zemky. To znamená dohoda IMF, to znamená všechno, co se týče těch um, takzvaných eh, intermediate range eh, weapons. Tak tady eh, hovoříme v podstatě o těch Eh, o tom středním dosahu, o raketách středního dosahu, eh, tak tady si myslím, že to je něco, co představuje opravdu obrovskou hrozbu pro Evropu, protože právě tato kategorie se v podstatě eh, bez zbraní se již vůbec na území Evropy neuchá, nenachází. Tři tisíce těchto zbraní už bylo odstraněno, to znamená ta současná obvinování, to znamená, že dochází k porušování této dohody, tak to je něco, co je třeba brát opravdu opravdu velmi vážně a my doufáme, že ta dohoda opravdu bude eh, nadále platná, bude dodržována a že se z ní nestane něco naprosto eh, neužitečného či zbytečného, jako, jak se stalo u některých jiných dohodách. A proto také souhlasím s tím, že je důležité o tom hovořit s Ruskem, Vídeň je místem, eh, kde se hovoří o konvenčních eh, zbraních. Tam také Rusko v podstatě odmítlo, jak si mm, nějakým způsobem se účastnit toho jednání až do konce eh, v roce 2007. To znamená, tady, ve, tady, tady je třeba hovořit o tomto fóru, kde se hovoří tedy o těch konvenčních zbraních. A je třeba také samozřejmě posilovat eh, důvěru eh, mezi eh, zúčastněnými partnery, to je také velmi důležité. Také ta takzvaná Sky Treaty. To jsou všechno dohody, které se týkají těch více konvenčních klasických metod. Od nich se hovoří ve Vídni. Co se týče strategického vyjednávání, tak to probíhá hlavně na té bilaterální úrovni mezi Moskvou a Washingtonem partnerem. A co se týče tedy těch eh, klas, základních dohod, eh, těch se při těch vyjednávání se eh, hovoří také se státy jako Ukrajina a další. Dále, co se týče té bezpečnosti těch jaderných reaktorů a atomových elektráren, tak tady opět je jasné, že ta situace v Evropě je jiná. To znamená, že Evropská unie se stará jak o to takzvanou security, tak i safety. To znamená, že se zabývá všemi otázkami týkajících se bezpečnosti, včetně prevence. A jsem si jistý, že můj kolega eh, z komise vám, vás může odkázat ještě na další velmi důležité zdroje. Co se týče té eh, bezpečnosti a prevence těch teroristických útoků, tak to spadá do kompetence jednotlivých národních eh, států. Ehm, nicméně, tady je třeba také hovořit o bezpečnosti radioaktivních zdrojů, protože ty mohou být eh, daleko přístupnější či zranitelnější, protože takovéto zdroje se nacházejí například eh, v nemocnicích. To znamená, že to jsou opravdu stovky a stovky míst, kde tyto zdroje jsou a které se mohou stát součástí těch takzvaných špinavých zbraní. A teroristické organizace se k ním mohou dostat a mohou z nich poté eh, vyrobit jadernou hlavici. To znamená, že oni opravdu mohou vyrobit jadernou zbraň z takto uh, ukradených uh, zdrojů. Nicméně ve chvíli, kdy hovoříme o těch takzvaných dirty bombs, o těch špinavých uh, zbraních, tak uh, tady je to něco jiného, protože tady Tady hovoříme o omezeném počtu obětí při případném útoku. Nicméně ten dopad a ta panika, kterou by to způsobila, to by bylo opravdu hrozné protože eh, já jsem tady mimo jiné četl článek, ve kterém se eh, v podstatě eh, psalo, co by se bylo bývalo stalo, kdyby během útoku na bruselské letiště Zaventem bylo právě, bylo právě použito těchto špinavých jaderných hlavic. To znamená, že toto je samozřejmě také v tuto chvíli součástí úkolu agentury NSS a je to něco, na čem se pracuje a e, co je samozřejmě důležité. Samozřejmě, že musíme e, spolupracovat e, s Ruskem, protože velmi mnoho z těchto zdrojů se nachází právě na území bývalého Sovětského svazu a je opravdu politování hodné, že se Rusko stáhlo z této dohody a odůvodňovalo to tím, že tady se jedná o dohodu, která není inkluzivní a E, e, Rusku trvalo více jak čtyři roky, než si uvědomilo, že celý ten proces, kterého se účastnilo tolik států, včetně tedy e, Ruska, že je to tedy neinkluzivní. Já si myslím, že tady jde spíše o politickou otázku, o, o aktuální jaksi stav těch vztahů mezi Moskvou a Washingtonem. Nicméně, ale existují tady další oblasti, v rámci níž je třeba zajistit eh, spolupráci eh, s eh, Ruskem, to znamená právě ty otázky týkající se teroristických organizací, které by se mohly zmocnit těchto radioaktivních zdrojů. Takže Další fórum, kde se nějakým způsobem eh, posilovat eh, spolupráci, bezpečnost a také, kde lze také posílit boj proti pašování eh, těchto zdrojů, tak je fórum, které se snaží prosadit nebo podpořit hlavně španělští poslanci a je to tedy eh, fórum, které se bude snažit podpořit eh, rezoluci OSN 1514, a které se odehraje v eh, USA a jde tedy také, jak jsem již zmínil, o velmi jaksi zásadní iniciativu španělského vyslancem. Nicméně to spadá, chci říci také pod kapitolu 7, to znamená, že je to povinnost a proto musí také člen, státy eh, OSN splnit svou povinnost, to znamená trestat jakékoliv iniciativy, jejichž cílem je šíření eh, tohoto typu zbraní. Musí také předložit OSN zprávy, na základě níž dokazují, jakým způsobem eh, této své povinnosti dostávají. To znamená, že musí mimo jiné také předložit dokumenty, které dokazují, podstatě že mimo jiné kontroly na hranicích probíhají příslušným eh, správným způsobem. To znamená, že eh, lze tedy ukontrolovat u Eh, hranice přejíždějících vozů, že neobsahují či nepřivážejí žádné radioaktivní látky. Eh, to se samozřejmě týká i přístavů, kde vlastně musí docházet k neustálému, jaksi, eh, k neustále kontrole všech lidí a vozidel přejíždějících hranice. To znamená, že ano, je to takzvaná, řekněme, jaksi neviditelná aktivita, protože ji, ji nemáme tak přímo na očích, ale je to něco, co se opravdu velmi aktivně koná, děje. A já jsem si ještě zapsal tu otázku týkající se Středního východu a Izraele. Uh, co se týče té volné zóny eh, WMD, to znamená zóny, kde by se nenacházely žádné zbraně hromadného ničení, tak to je otázka, o které se samozřejmě velmi eh, intenzivně hovořilo. A je to také jeden z důvodů, proč se v rámci posledního summitu v letě 2015 nedosáhlo žádné společné dohody, žádného společného prohlášení, i když ta dohoda jaksi existuje, byla napsána, ale nebyla jaksi podepsána všemi zúčastněnými aktéry, ale doufám, že k tému podpisu dojde příští rok. Zemka. Děkuji. Ještě eh, pan Zemke eh, by se chtěl něco k tomu eh, přizeptat nebo doplnit? Pan Kuza Permoj. Stačilo vám to tohle, nebo jestli chcete něco k tomu? Okay, I think that... Dobrá, tak já uh, myslím, že tím jsme uzavřeli uh, tento bod na uh, našem pořadu jednání. Panie ambasadorze, dziękuję bardzo za... Pane vyslanče, já vám děkuji eh, za eh, dnešní eh, vystoupení. Tímto končím tento bod na pořadu jednání. Prosím, zůstaňte tady a za chvíli přijdeme na nás k následujícímu bodu a sice zpráva z navštěvy SD v Nordbajku, kde jsme strávili celý den Eh, tím, že jsme se seznamovali s fungováním Evropské kosmické agentury. Thank you. Ladies and gentlemen, I'll start next. Dámy a pánové, pusme se do dalšího bodu na pořadu jednání. není zas tak um, podstatný. Nicméně jsou tady poslanci, a, kteří nebo ne všichni, kteří se zúčastnili tady, jsou. Takže asi já vám budu muset podat zprávu o naší eh, cestě do Nordvajku. Sede. Navštěvuje hmm, centrály institucí a, a mise. A tyto návštěvy bývají velice produktivní. V NC jsme stávali celý den velice efektivně a profesionálně se tam u nás eh, zaměstnanci starali. A během naší návštěvy jsme se zaměřili na posouzení schopností a technologických eh, dovedností této agentury Eh, posoudili jsme také eh, způsoby eh, pořizování materiálu a, a, a stavební výběrové řízení, které má zvyšovat konkurenceschopnost Evropské unie v ve vesmírném sektoru. Také jsme navštívili celou řadu laboratoří, které uh, zkouší družice. sledují jejich tedy eh, přesnost. Bylo to opravdu eh, impozantní, ten celý soubor laboratoří. A my jsme tady sledovali, co je k dispozici pro externisty. Díky eh, vstřícnosti eh, zaměstnanců ENSY. Jsme opravdu eh, byli schopni posoudit fungování eh, její centrály bezpečnostní opatření, které doprovázejí fungování této instituce. A tato návštěva byla jedna z těch nejdůležitějších. Došlo k ní právě eh, krátce před tím, než AFET eh, přijal zprávu pana Zdrojevského o vesmírných eh, kapacitách nebo schopnostech EU. E I tady na SDI jsme tu zprávu probírali dvakrát byla v ní řada eh, pozměňovacích návrhů a potom se nám ji podařilo eh, přijmout. České státy EU jakož i zaměstnanci NC eh, to považují za takový milník v prohlubování vesmírného programu EU. Takže já bych ráda především poděkoval sekretariátu a zaměstnancům ENSI za uspořádání tohoto setkání. A pokud k tomu e, chcete něco dodat, tak máte teď e, slovo, prosím. Ano, prosím. Já bych také eh, poděkoval paní eh, jako paní předsedkyně eh, všem zúčastněným a také bych chtěl poděkovat paní předsedkyni za to, že to téma zařadila na pořad jednání se pocud to tak nebylo. Samozřejmě jednání o složitých technologiích je vždycky obtížné a, a určitě bylo dobré se podívat do prostoru, kde se pracuje na takových vesmírných technologiích. Je to eh, téma, které je průřezové pro řadu výborů a proto je třeba se k němu čas od času vrátit i na sede a každopádně za to děkuji. Děkuji. Myslím, že se s panem poslancem Zdrojevským a, eh, eh, shodneme na a, dopadech té návštěvy a předpokládám, že k tomu tématu se ještě letos vrátíme, tak v druhé polovině roku. A, se pustíme do různých pohledů do tady e, kosmické, na kosmický program. Ještě jednou děkuji a, a zvu vás na nadcházející, tedy na e, společné slyšení s e, Výborem pro zahraniční záležitosti na téma možnosti kybernetické války a, a předcházení takovéto, a takovéto válce. Děkuji. Yes, we, we resume the... Ano, eh, se zasedáním budeme pokračovat v 10.30. Sharp.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 Je Pareil, euh... Donc 1, 2, 3, 4. OK. Et, et, et.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 Genau, machen nämlich Thank you.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

Děkuji. Jménem paní Fotigy bych eh, nyní rád zahájil eh, naše slyšení, které je webstreamováno na internetu. Také budeme pracovat s výsledky tohoto slyšení pro další diskuse a rozhovory. Dnes eh, budeme hovořit o kybernetických prostředcích vedení eh, války. Je to skutečná hrozba bezpečnosti EU, je to téma, které je jistě velmi eh, důležité pro naše občany. Také vlastně je to otázka hospodářství, zahraniční politiky, bezpečnostní politiky, protože e, kybernetická válka může samozřejmě zabránit různým hospodářským vývojům. Je to e, otázka bezpečnostní, protože zde existuje riziko třeba právě pro jaderné elektrárny. A e, proto tedy vlastně je to téma průřezové. Je to tedy téma, které je obrovsky důležité pro celou Evropskou unii, pro jednotlivé státy, pro stanovování politiky. Rostoucí počet států ve světě se nyní eh, připravuje na konflikty právě v kyberdoméně a připravují eh, různé akční plány a schopnosti, aby eh, byli schopni se vypořádat s touto hrozbou. Státy musí společně spolupracovat. Musíme opravdu úzce spolupracovat, abychom potírali toto nebezpečí. Tady vlastně jde o úsilí jak na vnitrostátní úrovni, na úrovni EU, na úrovni NATO. Protože e, e, nedostatek koherentnosti přístupů jednotlivých zemí vzbuzuje obavy. Už e, bylo uděleno hodně práce v rámci Eh, jakéhosi rámcového přístupu, který byl předložen v roce 2014. Ale zdá se, že členské státy stále ještě se zdráhají spolupracovat na společné obraně proti kybernetické válce. Takže vlastně tady eh, na tomto slyšení půjde o tom pobavit se eh, o možnostech, co můžeme udělat pro boj s kybernetickou válkou, co můžeme také udělat ve smyslu různých diplomatických úsilí protože eh, kybernetické způsoby vedení války už eh, musíme považovat za podobné tradičním eh, způsobům. Tady vlastně musíme chápat různé normy chování na, v, v kyberprostoru. Takže opravdu jde o to pobavit se o tom, co můžeme udělat pro podporu všech snah na potírání tohoto typu vedení války. Tady samozřejmě jde o nástroje, jako je hodnocení rizik, trénink, příprava. Eh, potom existují organizace, které už předkládají eh, eh, nejrůznější plány a doporučení, takže s tím bychom také se měli nějakým způsobem vypořádat, inspirovat se. A ještě znovu říkám, že jde o zintenzivnění spolupráce mezi členskými státy EU, NATO a tak dále. V EU to tedy vyžaduje jakousi komplexní eh, politiku, která eh, potom eh, bude průřezová jak pro oblasti hospodářství, bezpečnosti, zahraničních věcí. Také je potřeba, abychom byli dobře informováni o tom, co to znamená hybridní ehm, typ vedení války. Je tedy potřeba vůbec přepracovat bezpečnostní politiku, kterou máme tak, aby eh, začlenila jak interní, tak externí eh, rozměr a také aspekty, jako je terorismus, kybernetická válka, hybridní eh, hrozby a další. Nové vlastně bezpečnostní potřeby vyžadují užší spolupráci mezi aktéry, jak na evropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých členských států, protože eh, kybernetické útoky se nezastavují na hranicích jednotlivých zemí. Takže je důležité sdílet informace navzájem, spolupracovat. A já opravdu doufám, že nebudeme potřebovat to, aby došlo k eh, nějakým útokům buď na jeden nebo více členských států, proto abychom prohloubili spolupráci mezi sebou. Eh, děkuji. Mnohokrát a nyní předám slovo paní eh, Potize, eh, která je předsedkyní výboru SEDE. A ona také řekne pár slov. Děkuji. Samozřejmě už jsme měli jakési první varovné signály, teď máme větší zkušenosti kybernetické hrozby jsou opravdovou hrozbou pro evropskou bezpečnost a já je mi tedy velkým potěšením, že zde mohu představit naše panelistky. Jednak je zde s námi paní Heli Tirma Klár, která zastupuje EEAS. Ona tam vede eh, oddělení pro koordinaci kybernetické politiky věnuje se tedy vlastně i institucionálnímu úhlu pohledu eh, na evropské instituce a potom je mezi námi pan Steve Purser, který zde zastupuje více ten civilní, průmyslový aspekt, řekněme. Zastupuje zde agenturu ENISA, což je um, Evropská agentura pro bezpečnost um, informací na síti a on tam vede oddělení klíčových operací. E, potom máme e, zástupce NATO, e, je to pan Christian Mark Leaflander, Všichni tyto tři řečníci tedy eh, přednesou své prezentace. A já tedy eh, hned předám slovo paní eh, Tyrma Klár. Po ní potom bude následovat pan Steve Purser, potom Christian Mark Lee Flender a potom budeme mít příležitost klást otázky v našim panelistům a potom budeme mít vlastně zase další kolo otázek a odpovědí. Takže paní Firma Klár má slovo. E, děkuji za tuto příležitost diskutovat s vámi o kybernetických politikách. Je to téma budoucnosti, takže je jistě aktuální se o něm bavit. Já tedy zastupuji ESVČ, My se vědujeme také otázkám eh, kyberdiplomatiky, eh, kyberbezpečnostní politiky. Takže eh, něco řeknu k té kyberdiplomatice. Jak říkal pan Brok. Evropská unie určitě sehrává důležitou roli, když se hovoří třeba o kybernetických standardech, normách, o tom, jak můžeme zabránit kybernetické válce v budoucnosti úsilí zabránit nějakému velkému konfliktu v kyberprostoru začalo už eh, mm, v letech 2007. Tenkrát to nadnesla, mm, eh, nadneslo Estonsko v OBSE, v NATO, v EU a eh, volalo potom, aby všechny velké organizace se zabývaly tím, jak nastaví opatření pro boj s kybernetickými útoky. Tady samozřejmě také jde o otázky budování důvěry i vlastně v vojenská opatření. A e, e, důležité otázky je také, jak zabránit e, zásadním konfliktům v některých oblastech. Takže vlastně tato práce pokročila v OBSE s podporou eh, evropských členských států a evropských zaměstnanců, kteří tam vlastně podporují také koordinaci mezi členskými státy. V roce 2013 jsme měli, eh, jsme se shodli na prvním souboru eh, opatření na budování důvěry. V roce 2016, teď v únoru, jsme měli druhý takový soubor opatření pro budování důvěry v oblasti kyberbezpečnosti. Ten první soubor se jmenoval eh, Transparentní opatření a tam šlo o sdílení informací o, o politikách a vlastně ten druhý soubor se také jmenuje opatření v oblasti transparentnosti. Tady jde zase o větší spolupráci mezi členskými zeměmi a posílení eh, chápání eh, toho, jak postupují druhé země. Tady vlastně jde o to, abychom zvolili eh, nejlepší hmatatelné řešení pro zabránění konfliktu v této oblasti. Evropská unie také postupila eh, ku předu. I nad rámec euroatlantického regionu jsme vlastně v březnu eh, zorganizovali seminář na regionálním fóru ASEAN Takže tady vlastně jde o zapojení zásadních zemí v Ázii, potom také samozřejmě máme Rusko, Čína, další země. Ten seminář se samozřejmě také věnoval právě té otázce budování důvěry. Co se týče těch standardů a norem, to se trošku liší od toho budování důvěry, protože to jsou spíš politické dohody mezi vládami a ty všechny museli odsouhlasit tento seznam opatření. Ten proces těch eh, kybernetických norem je trošku širší. Tady vlastně probíhá proces v rámci OSN. Eh, tomu vlastně říkáme skupina OSN vládních expertů. Eh, tato skupina předložila několik zpráv ohledně dohod mezi hlavními vládami, ohledně toho, jak tyto vlády by postupovaly, aby zabránily nějakému konfliktu. A pak se také vlastně shodnou na to, eh, co, na co se může útočit a na co se nesmí útočit. Vlastně byla takové, byly takové týmy, eh, rychlé reakce v, na počítačích vlastně, Tyhle ty týmy by se neměly používat pro eh, pro vojenské účely, tak abychom vytvořili nějaké neutrální zóny. Eh, to znamená, neměli bychom útočit třeba na nemocnice nebo na eh, civilní obyvatelstvo. Takže vlastně na tomhle pracujeme. Evropa není zastoupená v eh, této skupině OSN, protože je neformální skupina, ale samozřejmě na evropské úrovni také probíhají eh, podobné stahy. A členové této skupiny OSN eh, potom navštívili Brusel a na radě debriefovali další vlastně členské státy ohledně toho, co se na půdě OSN tedy odehrává Pak máme velmi důležitý diplomatický eh, prvek, co se týče těch eh, kybernetických norem, co dělá tedy EU a co je velmi důležité pro globální kybernetickou stabilitu. Eh, tady jde o zvyšování všeobecné připravenosti zemí na celosvětové úrovni, aby byly schopni vypořádat se s kybernetickými hrozbami. Evropská unie investuje do programů, budování kapacit, které tedy mají pomáhat třeba rozvojovým zemím, aby se nastavili aspoň minimální legislativu v této oblasti a také technologická opatření pro reakci na eh, kyberútoky. Protože třeba v řadě afrických zemích ta situace je eh, opravdu špatná. Nemáme třeba vůbec nikoho, eh, na koho, eh, na koho bychom se mohli obrátit, koho bychom mohli kontaktovat v případě, kdyby došlo k nějakému velkému útoku na tyto země. Takže musíme opravdu pracovat tady na vytvoření aspoň té minimální schopnosti po světě. V Estonsko na, na něj bylo zaútočeno Eh, takzvanými hotnety, kdy vlastně ty útoky na naše služby přišly z celého světa. Vlastně tam se zaútočilo na banky a na eh, online služby eh, estonské vlády. To bylo vlastně během politické kampaně v roce 2007. A řekněme, tenkrát vlastně byl, byly hlasy, které volaly potom, aby se zavřely tyhle ty spotnety, ale nebylo to tak jednoduché, protože Eh, i dodnes tyhle ty spotnety eh, působí a vlastně eh, útočí na některé země, protože některá území nejsou pokryta kde prostě jsou země, kde prostě není nikdo, kdo by, zapo- kdo by zodpovídal za otázku kybernetických útoků a podobně. je tedy potřeba, abychom <laughs> měli nějaké, nějaký takovýto protěžek, nějakého partnera ve všech zemích v případě, že dojde k nějakému takovému útoku. Ještě eh, co se týče té samotné eh, kyberobrany. My máme eh, rámcový program, který byl schválen v roce 2014. Ten má jasně stanovené cíle Tam je tedy CSDP, kde jde o budování kapacity a ochranu vlastně eh, operací CSDP. To je vlastně hlavní, eh, hlavní cíl tohoto úsilí. Ty cíle. Eh, podpora schopnosti jednotlivých členských států, co se týče CSDP, potom posílená spolupráce sítí, Eh, mezi eh, evropskými orgány, potom podpora eh, civilní i vojenské obrany, školení, vzdělávací aktivity, to je třetí cíl, čtvrtý cíl a za, za, za páté, posílená spolupráce mezi EU a NATO v oblasti kyberbezpečnosti. Ještě zde máme kolegu z NATO, ten vám možná něco k tomu také řekne. V únoru jsme tedy podepsali eh, dokument o sdílení informací mezi EU a NATO, což je vlastně formální dohoda, která vznikla po 14 letech. Tady vlastně jde o výměnu technických odborných informací. co se týče naší vlastní kyberobrany, tak se musíme zaměřit na obranu eh, evropských vojenských operací a civilních misí. To je tady naše priorita. Eh, kromě toho děláme také hodně eh, práce s členskými státy, to spadá také pod Evropskou obranou agenturu, protože projektový tým tedy spolupracuje s členskými státy na dlouhodobém budování kapacit. My se také zabýváme školením, vzděláváním, vzdělávacími aktivitami, snažíme se uvádět tyto eh, prvky eh, kyberobrany jaksi do hlavního proudu vzdělávání. A nyní eh, vyjednáváme také s agenturou ENISA, kde existuje také vlastně komponent kyberobrany, tam zatím je program, který, je, který se jmenuje Kyber Europa. To je čistě civilní program. Ale možná v budoucnu vlastně ENISA ještě musí lépe definovat eh, působnost toho programu. Celkově řečeno tedy, eh, už jsme udělali hodně práce, ale vlastně hlavním problémem je nedostatek zdrojů neobdrželi jsme dost zdrojů, co se týče lidských zdrojů nebo eh, vlastně vůbec finančních zdrojů a tak dále. A pak vlastně všechny tyhle ty nové oblasti, jako je právě kybernetika, tak eh, trpí více než nějaké tradiční oblasti, které už eh, tradičně mají své zdroje. Takže děláme maximum, co můžeme, ale opravdu ty zdroje jsou omezené. Na závěr bych řekla, že jak už říkal i pan Brok, eh, nejsme v tom sami. Tohle to je globální úsilí na boj proti kybernetickým útokům, protože kybernetické útoky probíhají po celém světě, takže musíme opravdu spolupracovat s nějakými klíčovými partnery. My už jsme odstartovali eh, kyberdialog s USA, Brazílií, Čínou, Indií, Japonskem a Jižní Koreou. Tohleto jsou tedy eh, jaksi eh, takové eh, dialogy na vládní úrovni, když se všichni účastníme. A tyto dialogy byly opravdu jedním ze způsobů, jak můžeme posílit kyberspolupráci s jinými částmi světa dokonce i zem, se zeměmi, jako je Čína, se kterými třeba nesouhlasíme ohledně všech věcí, tak eh, jsme se shodli právě na této otázce, jak bychom mohli bojovat proti kybernetickým hrozbám. Je potřeba zdůraznit, že ne všechny země eh, ve světě sdílejí stejné hodnoty jako EU, eh, takže naší rolí je tedy hovořit potom samozřejmě také i o uplatňování lidských práv online, o uplatňování některých lidských svobod online a tak dále. Eh, je tam také celá řada eh, civilních aspektů, eh, jak by se k tomu mohly postavit nejrůznější politiky EU. A pak máme tedy vlastně interní aspekty, které by mohly být ještě důležitější než aspekty externí nebo otevřeně vojenské. Když se podíváme na kyber připravenost zemí, tak máme jakousi pyramidu. A tam by určitě měl být e, samozřejmě i ten e, civilní element, civilní krizové řízení a e, civilní struktury, které jsou nastaveny tak, aby odolaly nějakému zásadnímu útoku, protože když dojde k tomu útoku, tak to bude proti kritické infrastruktuře, proti eh, eh, sítím, eh, jako je rozvod elektřiny, proti samozřejmě bankám a dalším společnostem, které spoléhají na kybernetiku. Takže i sebelepší armáda nemůže tuhle tu válku vyhrát o samotě, takže to je vlastně úsilí, které je průřezové a musíme tam mít i z 80% civilní aspekty. Děkuji. Děkuji paní eh, Klár a teď eh, dostane eh, slovo pan Persus Nejsi. Děkuji paní předsedkyně, já bych poprosil o prezentaci a její promítnutí. Přeji vám všem dobré dopoledne. A... Děkuji pořadatelům eh, za přizvání ASI. Pro nás je toto poměrně neobvyklé obecenstvo, ale jak už jsem eh, říkal, myslím, že se to změní. Jak už Heli Ordy říkala eh, v začátku, to je takové nezvyklé, ale do budoucna to bude asi běžné, tak spolupráce mezi občanským a vojenským sektorem. Nejdříve popíšu, co Anisa dělá náš způsob fungování a potom eh, budu hovořit o dvou eh, věcech, které jsou velice důležité v civilně vojenské spolupráci a sice sdílení informací a CIP a na konci prezentace eh, se pokusím to spojit. 90% nebo hodně toho, co Enisa dělá, samozřejmě není pokryto touto prezentací, takže budete-li chtít další informace, prosím, obrejte se na mě. Kdo tedy Enisa je? Naše agentura byla vytvořena v roce 2004 a náš původní mandát byl obnoven v roce 2013. Jsme agentura vznikla v rámci prvního plíře. to znamená, že máme zvyšovat efektivitu fungování vnitřního trhu a jsme regulační orgán. A to znamená, že můžeme nesouhlasit s institucemi. My se samozřejmě eh, snažíme eh, to nedělat, ale je to pěkný eh, systém vyvážený. Spolupracujeme, vytváříme eh, stanovisko a můžeme eh, soukromému i veřejnému sektoru podávat nezávislá, eh, nezávislá, nezávislá stanoviska, tedy vydávat. Máme ve svém mandátu eh, být eh, takovým přemostěním mezi eh, soukromým a veřejným sektorem a tomu věnujeme hodně času. A to je také hlavní výzva pro kybernetickou bezpečnosti v nadcházejícím desetiletí. Naše agentura má 84 zaměstnanců, v oblasti provozu jich je 55, já vedu tedy tento provoz. Máme celkový rozpočet 10 milionů, což nic není vzhledem k velikosti toho problému. A to se eh, za těch deset let eh, prakticky nezměnilo, zatímco a eh, rozměr problému kybernetické bezpečnosti už je úplně jiný než před deseti lety. Mimochodem, můj provozní rozpočet jsou 2 miliony, takže pokud jde o to, co dostaneme s tímto rozpočtem, tak doufám, že budete spokojeni, čeho jsme dosáhli tedy. Jak fungujeme? Náš provozní model je pro nás velice důležitý. My děláme všechno, prostřednictvím funkčních komunit ve členských státech. Já jsem všich hrdý eh, na svůj tým, všichni jsou to odborníci na informační bezpečnost, ale my hlavně využíváme těch eh, eh, ze členských států. Čili všechno, čeho my dosáhneme, děláme pomocí našich zaměstnanců a lidí z terénu. A proto v tomto diagramu vidíte ty mobilizující se komunity uprostřed to je opravdu jádro naší činnosti. Samozřejmě eh, díky tomu je naše činnost eh, rozšířitelná. Místo toho, abychom měli 55 eh, lidí, máme jich 300-400, kteří nám neustále přispívají i ze soukromého sektoru, ale také díky tomu jsme schopni lépe tedy koordinovat, lépe se brát za tu věc a ty lidé, kteří s námi spolupracují, také eh, velmi eh, přijímají naše eh, doporučení a tomu říkáme skutečný dopad. Děláme tři typy práce. Doporučení, to je v dokumentech, to je pěkné, to musí někdo pochopit, přečíst si to, musí s tím něco udělat a musí to fungovat, takže je to hodně daleko od reality. To my dobře víme. Takže to doplňujeme implementací politiky, což je což znamená postarat se o to, aby ta naše politika byla implementována hospodárně. To znamená, aby e, země snižovaly své provozní náklady a dosahovaly zároveň e, vysoké, e, vysoké účinnosti. Potom děláme cvičení, teď nám zmizel obrázek, A pracujeme eh, s eh, tedy eh, Tak, děkuji. Čili tyhle tři komponenty jsou velice důležité. A jsou to tři uh, typy práce, které Enisa dělá. Čili o čem tady dnes hovoříme? Podívejme se nejdříve na jeden z našich eh, nejúspěšnějších projektů. Je to popis hlavních eh, technických hrozeb eh, v roce. My mm, akorát sbíráme analýzy hrozeb a spojíme je v daném roce zjistíme, kde se odborníci shodnou, kde se neschodnou. Ty informace uspořádáme tak, aby to bylo co nejpřínosnější pro eh, naše zainteresované strany. Tohle jsme udělali eh, minulý rok a dělali jsme to v různých eh, oblastech i v soukromém sektoru v jedná z nich je CIP, čili ochrana kritické infrastruktury. Když o tom hovoříme, tak myslíme tohleto. Eh, přenosové eh, sítě, elektrárny, eh, průmyslové systémy ovládání, elektrické zdravotnictví, finance, doprava, pokud spadne SWIFT nebo Reuters, tak to dopadne velmi rychle na světovou ekonomiku. Zbytek je, myslím, docela snadno pochopitelný. Tohle je také velice zajímavého i z, zajímavé i z jiného pohledu. Když hovoříme ale s lidmi eh, z bank, tak eh, ti všichni hovoří o nenarušenosti dat. Já jsem z finančního světu sa, světa sám. Pokud, nemáte narušená, pokud máte narušená data, tak přijde brzo o hodně peněz a to samozřejmě není dobrá zpráva. Pokud eh, se ve světě skady a průmyslu, tak tam jde o dostupnost. Nemůžete mít Eh, elektrárnu, která nefunguje. To je eh, zcela zřejmé, ale není to úplně zřejmé, když se sejdou eh, odborníci na bezpečnost. Ty bezpečnostní modely, které oni nosí v hlavě, nejsou úplně stejné jako ta představa o bezpečnosti, kterou mají ostatní. Všichni říkají, že zeměpisně vzdálené státy by se měly spojit ke společné politice. My um, tvrdíme, že je třeba vytvořit bezpečnostní komunitu. Když hovoříte s vojákem, tak používáte úplně jiný slovník. A hovoříte o kinetice, kybernetické válce, kybernetické obraně. V, s policistou hovoříte o, o kybernetické trestné činnosti. A, a ve veřejném sektoru se hovoří o kybernetické bezpečnosti a sdílení informací. To jsou drobné věci, ale a, eh, a, eh, mají, vedou k velkým rozdílům, když hovoříte s různými lidmi. Pokud jde o národní bezpečnostní strategie, tak myslím, že Estonsko bylo první už v roce 2008 a teď s radostí konstatuji, že většina členských států EU má strategii národní kyberne, pro kybernetickou bezpečnost a, a nadcházející směrnice to bude vyžadovat, o tom budu hovořit na konci. Tyto eh, strategie ukazují, že členské státy jsou na úrovne, různé úrovně zdravosti. To je eh, očekávatelné. Kritická infrastruktura eh, je tématem všech těch strategií, to je v pořádku. Z partnerství a veřejného a soukromého sektoru jsou moderní, to se těžko dosazuje, ale těžko se jich dosahuje. To nejmenší eh, je samozřejmě jen 56 lidí a to je hodně lidí a, tam máte jenom jedno soukromé a jedno veřejné takže eh, hodně to musíme přizpůsobovat evropským eh, potřebám. Malé a střední podniky jsou samozřejmě páteří evropské ekonomiky. ENISA eh, se samozřejmě je snaží také podporovat, pokud je o kybernetickou bezpečnost a pokud potom jsou tady obtíže s mm, státních, státního aparátu, kde se překlývají různé pravomoci, mandáty a tak dále. Takhle to tedy vypadá v Evropě a je to silný základ pro cestu eh, vpřed stále sofistikovanější. Tady eh, tak trochu eh, míchám kritické informační systémy a sdílení informací. Celosvětový fenomen v současnosti v soukromém i veřejném sektoru je oznamování eh, bezpečnostních incidentů. Díky tomu eh, veřejné orgány vědí, že se eh, něco závažného stalo. Například se ve, Spojených státech tohle zavedlo poměrně nedávno. V Evropě už je to další dobu povinno, povinné. Je to součástí nové směrnice NIS a více sektorů už e, je tím ovlivněno v Evropě. Když jsme to poprvé oznámili, tak e, si průmysl myslel, že to bude drahé a nic to nepřinese. A naopak e, se ukazuje, že ta extenzivní spolupráce s průmyslem nic moc nestojí, pokud jde O hmm, telekomunikační odvětví například ty eh, procedury jsou rychle a efektivní a ještě důležitější je, že se, od těch, že se z těch dat hodně poučíme. A když jsem poprvé se eh, obrátil na bezpečnostní profesionály, eh, pokud jde o data, která jsme získali z tohoto, tak byli všichni překvapeni. Pokud se zeptám nových bezpečnostních, ehm, no, nově pečených bezpečnostních manažerů na to, eh, jaká eh, bezpečnostní rizika jsou v telekomunikačním sektoru, tak si všichni myslí, že jsou to eh, zlovolné kódy nebo něco takového, ale to je úplně mimo. Tento diagram vám ukazuje, kde jsou problémy. Čili tohle je přesně z notifikačních údajů z, telekomunikačního sektoru, která, které zbýváme poslední čtyři roky. To červené jsou eh, poruchy systému. A je to tím, eh, že je to špatně konfigurovaný a špatně napsaný software. Není to sexy, ale o to jde. Kdybychom napsali eh, software lépe a správně ho konfigurovali, tak bychom se zbavili velké části problémů. Ta malá šedá věc vedle černého, to jsou kybernetické útoky a zlovolný kód. Já neříkám, že to není důležité, Prosím, ne, že bychom se neměli bránit proti kybernetickým útokům. Je to jenom a, eh, v, eh, zasazené cel, do celkových, eh, celkového rámce rizik kritické infrastruktury. Potom je tady oznamování datových narušení. A to je, myslím, z nějakého kalifornského zákona 15 let starého. A tady jde o trochu něco jiného. Pokud jste firma, která má data pro jiné, skladuje je pro jiné, tak máte Eh, povinnost oznámit jim, když eh, se k těm datům někdo dostal nebo někdo je narušil. To je velice důležité v rámci eh, nařízení o ochraně údajů tady v Evropě také. Dále. V oblasti cloudu jsme toho také udělali hodně v cloudové a kritické infrastruktury. Tady také velmi úzce spolupracujeme s průmyslem v roce 2009 jsme to udělali hodně s Cloud Security Alliance a udělali jsme grafický názor pro eh, srovnávání poskytovatelů cloudových služeb na základě eh, řady kritérií. Cloud to není nic technického. Pokud se podíváte na to, kde jsou problémy, ty problémy jsou mnohem častěji eh, v postupech. Máte dohodu o úrovni eh, služeb. Víte, kdo za co může, kde jsou ta data. A jsou v Číně, znamená to, že eh, zákony eh, na ochranu údajů jsou jiné. Takže potom z toho vyplývá řada dalších věcí. Máme tady tedy řadu problémů a lidé musí chápat jejich relativní důležitost tak, aby nastavili svou nabídku správně. Respektive vyžádali si od svého dodavatele správnou nabídku. Tohle děláme v rámci eh, SCADA, to jsou eh, průmyslové eh, systémy kontroly ve věcech, jako je zásobování energiemi, chemické továrny a tak podobně. Teď už jsme uvedli tři, čtyři roky dlouhou práci v této oblasti, je to velice zajímavé, protože je tady požadavek dos, zajistit dostupnost časovou, vysokou a lidé dobře vědí, eh, že eh, se to příliš neaktualizuje ten software, protože je to spolehlivé. Takže na jednu stranu eh, se tady neopravují systémy, nebo jenom podle zvláštních dohod, ale jsou díky tomu otevřené kybernetickým útokům, ale jsou mnohem stabilnější, protože už dlouho běží a jsou ověřené. A správně to nastavit je velice důležité při ochraně kritické infrastruktury. Takže teď přejdeme eh, k našemu hlavnímu projektu a to jsou ta cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti. O tom už jsme hovořili. Hmm. Sdělení komise z roku 2019 vyzvalo eh, k tomu, abychom to dělali a na talinské konferenci to bylo eh, celé ještě schváleno. A bylo to velice oblíbené u samého začátku. Děláme skutečná cvičení, ne od stolu, ale skuteční aktéři, skutečné provozní prostředí podle scénářů, které oni nevidí, aktéři, a testujeme, jak reagujeme skutečně na kybernetické události na celé evropské úrovni. První cvičení se dělalo v roce 2010, já jsem se nad tím, na to tedy hodně podílel, byl jsem součástí týmu a dělali jsme tři věci a nějaký aktuální kybernetický útok. Dejme tomu, že na Brusel by se zaútočilo z Portugalska. Komu zavoláte? No se to zná jednoduché, že? Za druhé, jak eh, chápete eh, eh, rozhodovací pravomoci a mandát člověka, kterému zavoláte. Nechcete tohle zjišťovat hodinu. A potom výměna informací, jak bezpečně si je vyměňovat, jakými cestami. Dobrá zpráva je, že se nám nezadařilo ve všech třech oblastech. To je mnohem lepší to udělat při zkoušce než eh, potom v reálném životě. Od té doby jsme to několikrát opakovali a letos to budeme znovu opakovat. Teď už je to poměrně sofistikovaná věc, pravděpodobně jedna z největších na světě. Všechny členské státy eh, se účastní, všechny pozorují. Máme dvouletý cyklus eh, intenzivního plánování a potom dojde k cvičení ve tří fázích, taktická, operační a strategická. Je to velice užitečné. Velice užitečné k tomu, abychom se něco dověděli a ty eh, informace nebo ty zkušenosti potom zase promítáme do tvorby politiky. Tak když se snažíme eh, zlepšit reakci na ty eh, bezpečnostní incidenty, tak to jsou reakce také na skutečná data z reálných podmínek. A poslední téma je tedy směrnice NIS, to je ta první součást eh, legislativy o kybernetické bezpečnosti. Je to v rámci pilíře 1 té kybernetické bezpečno- strategie kybernetické bezpečnosti. A cílem je dosáhnout eh, vysoké úrovně bezpečnosti NIS v Unie, což eh, vůbec nic neznamená. Ale my si z toho musíme něco vyvodit a o to tady jde při implementaci té směrnice, tak abychom se postarali o Eh, výklad těch poměrně abstraktních eh, prohlášení konkrétně. A čili tady ENISA a eh, členským státům pomáhá. Klíčová ustanovení musí přijmout všechny členské státy. Jsou to tedy ty povinnosti. Členské státy musí jmenovat příslušný národní úřad a, a tedy CIRC, to znamená v reakční týmy, také se zde vytváří eh, skupina pro spolupráci ze všech členských států, také eh, síť těch reakčních týmů a eh, vytváří se zde požadavky pro bezpečnostní hm, pro bezpečnost a oznamování pro provozovatele důležitých služeb a poskytovatele digitálních služeb. Čili takhle to vypadá v praxi. Hm. Nejdřív jsou tady eh, ty základní eh, služby, které jsou zcela pod kontrolou členských států podle eh, principu subsidiarity. Svrchované státy zde mají pravomoc, ale ENISu mohou přizvat na podporu. Na levé straně to dělají ty implementační akty, ty prováděcí akty. My už teď pomáháme komisi implementovat články směrnice. I když ta směrnice zatím ještě nebyla přijatá, aby byla odsouhlasena. A, a, a v rámci evropských institucí eh, my se staráme o plnou eh, transpozici ve členských státech, které to musí udělat. A teď poslední věc. Dnes jsem zde hovořil o eh, tom, že ENISA může podporovat tuhle věc v dvou ohledech. Za prvé výměna informací a za druhé vytváření kritické infrastruktury. Výměna informací, to je velice zajímavá věc. Prosím, eh, ne, Milte eh, se, pokud jde o to, že sdílení více informací je nezbytně nutné a dobré. Záleží na tom ovšem, jaké informace eh, sdílíte. Některé informace vám akorát komplikují práci. Takže eh, trikem do budoucna je postarat se o to, abychom sdíleli správné informace za správných podmínek, abychom dosáhli stejných eh, správných výsledků. To znamená, definujeme si výsledek a potom stanovujeme, jaké informace potřebujeme a potom si je teprve začneme vyměňovat v rámci daného rámce. Zdá se to úplně zřejmé, ale překvapilo by vás, kolikrát to nejde. To znamená, my se snažíme eh, hledat pragmatická řešení stávajících bezpečnostních problémů. Ehm, my eh, poskytujeme doporučení politická, dáme konkrétní eh, doporučení, říkáme, které implementace jsou lepší, ne, které produkty, nestavíme se proti hospodářské soutěži. Řešení, která navrhujeme, jsou založena na těch nejsprávnějších postupech a tím, že takhle postupujeme, jsme ke službám evropského průmyslu a podporujeme jeho konkurenceschopnost. A potom vojensko civilní spolupráce bude stále důležitější, jak už Heli říkala. Důležité je, abychom to dělali správně, abychom se dosáhli, abychom dosáhli koherentního přístupu eh, v celém společenství a ve všech členských státech. Děkujeme, děkujeme za opravdu velmi zajímavý příspěvek. Zaznělo v něm velmi mnoho, velmi překvapujících věcí, hlavně co se týče tedy těch eh, metod sdílení a v tuto chvíli bude hovořit pan Christian Mark Liflender. Doufám, že jsem správně vyslovila vaše jméno a vy nám v tuto chvíli budete hovořit na stejné téma z perspektivy, z úhlu pohledu NATO. Děkuji, já bych také rád začal tím, že vám poděkuji za to, že jste mě pozvali na dnešní panel a za to, že vás také zajímá přístup a postoj na to, protože já bych se v tuto, chtěl, v tuto chvíli chtěla přidat ke svým kolegům, protože tady nejde pouze a ryze jen o technologie, protože tady jde samozřejmě také o politická témata. A e, v tuto chvíli bych chtěl začít dvěma citáty. První je od firmy Sony Pictures Entertainment, a ti říkají, že ve chvíli, kdy jde o internet, tak tady neexistuje žádný i jednotný eh, manuál. To znamená, že tady šlo samozřejmě také o v podstatě reakci na ten kyberútok na Sony Entertainment. Uh, to znamená, že tady vidíme, že jde o něco, u čehož se nemůžeme opírat o nějaké příliš bohaté minulé zkušenosti. A druhý citát, který jsem eh, chtěl eh, uvést, je od Erika Schmidta za Google. A on říká, že Internet je opravdu tím eh, prvním vynálezem lidstva, kterému lidstvo samo nerozumí. A tyto citáty si myslím, že velmi dobře odráží podstatu a v podstatě to status quo internetu, protože my jsme samozřejmě v tuto chvíli všichni propojeni v kyberprostoru v rámci této globální ekonomiky a je to také zcela nedílná součást naší společnosti, ale je třeba si uvědomit, že jde o síť, která je dosti neuspořádaná. neuspořádaná. A tento propojený prostor eh, z nás dělá také daleko zranitelnější bytosti a proto je také velmi těžké ho zcela zabezpečit. A proto to zabezpečení potřebujeme zároveň samozřejmě stále více a více prostředků a zařízení. Těch útoků je stále více a jsou stále rychlejší. A e, ty útoky jsou rychlejší než my při hledání a vytváření ochrany. To znamená, že kyber otázky nebo jaksi kyber ochrana by se dala přirovnat ochraně hradu tuto chvíli to vypadá tak, že v tuto chvíli si musíme uvědomit, že tady spíše používáme ty metody detekce před eh, metodou obrany. Protože v první řadě jde samozřejmě o to detekovat. Musíme co nejdříve detekovat nějaké jaksi neobvyklá, normální chování, protože pouze na základě toho se budeme moci účinně chránit. A musíme jednat co nejrychleji. A teď několik slov k tomu eh, prostoru. Když se podíváme v podstatě na ten seznam všech těch škodlivých eh, subjektů v kyberprostoru, tak většinou hovoříme o ehm, interních, ale také externích zločincích, o aktivistech, o hackerech, ale také o vládách. To znamená, že mezi těmi podezřelými je opravdu velmi mnoho subjektů a když bychom se za, za eh, soustředili pouze na ty metody, tak máme tady eh, spear phishing, máme tady ten škodlivý malví malware, eh, nepřís, ne, nelegální přístup eh, k různým aplikacím prostřednictvím eh, krádeže hesel, dále social engineering, který v podstatě umožňuje opět škodlivé a zločinné chování. A v podstatě by se to také dalo schrnout jako krádež osobních údajů. Dále jde také samozřejmě o software, který je vytvářen za účelem právě poškození, takže hovoříme o různých eh, virech, o různých škodlivých eh, aplikacích, prostě škodlivý software, takzvaný malware. Myslím si, že vy jste o tom hovořili již dosti obšírně. A v tuto chvíli velmi, velmi eh, složité či mm, komplikované jsou právě ty útoky hackerů. A technická expertíza a specifické know-how je tady naprosto, eh, hrají naprosto nezbytnou roli. To znamená, že to je většinou ta reakce států ty útoky jsou namířeny velmi často na ministry eh, vlády, parlamenty, různé kontraktory a tak dále. A co se týče NATO, tak my už se 67 let věneme otázkám bezpečnosti. A v naší zakládající službě, smlouvě se říká, že jakýkoliv útok na naše členy či přátele nás opravňuje k tomu zaútočit. Um, zaútočit na tyto nepřátele. My jsme vytvořili opravdu tuto velkou celosvětovou organizaci proto, abychom opravdu mohli důvěry hodně E, reagovat. A i z toho důvodu je stále, e, stále probíhá také kontinuální politický e, proces. To znamená, že máme také specifickou kulturu velitelství a stále se zabýváme tou otázkou, jakým způsobem zajistit důvěryhodnou bezpečnost. To znamená, že ta důvěryhodná bezpečnost je právě už součástí naší genetické výbavy v tuto chvíli. Ono to všechno samozřejmě se prohloubilo ještě v průběhu studené války. Eh, poté jsme samozřejmě museli také čelit mnohým výzvám ze strany extremistů. A musím říci, že i pro nás bylo hodně těžké, když jsme se museli vlastně přeorientovat a uvědomit si, že v tuto chvíli se musíme opravdu zcela zásadně soustředit právě na otázku eh, kybernetického prostoru a kyberútoku. A eh, estonské události z roku 2007 pro nás byly takovým zcela zásadním varováním. My se tedy opravdu soustředíme soustředíme na ty na, na, na bezpečnost, ale také na ty vzorce útoků. To znamená, že my jsme na základě taky těchto útoků zjistili, že ty koncepty, na kterých se zakládala naše prá, práce, byly už dosti zastaralé. To znamená, že jsme se museli začít zaměřovat daleko více na tu naší obrany schopnost a na prevenci, protože pokud nebudeme moci předcházet eh, těmto útokům, tak musíme minimálně zajistit nějakým způsobem na ně Eh, příslušným způsobem reagovat. To znamená, že musíme v případě, že k útoku dojde, se co nejdříve opět schopit. A tato strategie obsahuje dva základní klíčové body. V první řadě jsou to všechny ty schopnosti a kapacity, které potřebujeme. Takže díky tomu také vznikla nová politika o kyberprostoru a kyberbezpečnosti NATO. To znamená, že hovoříme tady o kolektivní bezpečnosti, které se týkají teda mimo jiné také útoků, které vychází z kyberprostoru. To se týká také článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ale toto je velmi důležité, protože to je v podstatě také v podstatě eh, součást eh, toho nového vnímání, eh, součást hrozného nebezpečí z kyberprostoru. V roce 2010 jsme si stanovili také nové principy a v rámci těchto principů si uvědomujeme, že útoky z kyberprostoru či do kyberprostoru mohou opravdu celá zásadně ovlivnit eh, rozvoj jak společenský, hospodářský, tak i politický jednotlivých členských států. A i z toho důvodu kyberobrana je v tuto chvíli vnímána jako opravdu jedno, jedno, jeden z klíčových bodů bezpečnosti pro nás, pro všechny. Máme tady samozřejmě také mezinárodní právo, které je aplikovatelné a uplatňovatelné v rámci kyberprostoru a proto to tedy v tuto chvíli také eh, zmiňuji, protože je třeba respektovat principy mezinárodního práva. To znamená, že my se nepohybujeme na nějakém divokém západě. Máme tady zcela jasný eh, právní eh, základ, eh, který vychází opravdu z mezinárodního práva, z mezinárodního humanitárního práva, válečného práva a tak dále. To znamená, že ve chvíli, kdy tedy vznikne nějaké takovéto kybernebezpečí, tak se můžeme opírat o článek 5 Severoatlantické smlouvy a můžeme samozřejmě na základě tohoto článku jednat samozřejmě případ od případů. Ale jak říkám, jedná se tady opravdu o politické rozhodnutí a abychom zajistili, že Severoatlantická aliance může plnit tento svůj základní úkol, ke kterému se zavázala, tak musí mít také dostatečné kapacity a to jak v rámci NATO, tak také v rámci jaksi jednání jednotlivých členských států a tudíž je třeba zajistit v první řadě bezpečnost vlastních sítí. Ono to možná zní jako něco velmi jednoduché, jednoduše, ale není to tak jednoduché, protože my jsme opravdu specifická eh, světová eh, organizace, která má své vlastní eh, sítě opravdu na celém světě, od Severní Ameriky po Afganistán, v Africe, prostě všude na světě a proto na to se soustředuje právě na bezpečnost a ochranu těchto sítí, to znamená znamená, že všichni se snaží zajistit tuto ochranu a na straně na to je třeba tedy zajistit, že ta reakce a detekce bude co nejúčinnější. Co se týče tedy eh, té eh, kyberochrany pro všechny členské státy, tak my jsme takovým zprostředkovatelem také těchto nástrojů a mechanismů. A právě proto máme také ten plánovací proces na to. Dále hovořilo se tady o sdílení informací a výměně eh, informací a vzájemné pomoci mezi spojenci. To je opět velmi důležitý pilíř našeho eh, přístupu. To znamená, že děláme všechno pro to, abychom byli co nejlépe obraně schopní a, eh, a také, abychom zajistili prevenci. Ale proto, abychom měli dostatečné kapacity, se snažíme opravdu podporovat eh, školení a různé simulace prostřednictvím také posilování oddělení kyber Eh, kyberobrany v rámci NATO. To znamená, že se zabýváme všemi klíčovými otázkami, včetně těch technických a politických. To znamená, že se snažíme opravdu jít k tomu zdroji a druhý pilíř, který je tady možná trošičku relevantnější, je zajišťování a vytváření silných partnerství. My si uvědomíme, že kyberprostor je opravdu globálním eh, fenoménem a proto eh, kyberochrana a obrana eh, vychází ze společného úsilí. To znamená, že tady potřebujeme zajistit partnerství mezi občanskou společností, soukromými společnostmi, protože všichni, všichni toto jsou zúčastnění aktéři, protože většinou ty útoky opravdu se se, nebo přichází z prostoru, který jde mimo rámec těchto klasických hráčů a tudíž tady ta reakce musí se opírat o spolupráci občanské společnosti, firm, akademického prostoru, e, nadnárodních firm a tak dále a tak dále. My si tedy uvědomujeme, kdo je tedy tím e, nejdůležitějším hráčem v rámci kyberprostoru. E, Jsou to právě ti internetoví operátoři a provozovatele internetových služeb, protože většina těch inovací právě přichází z tohoto průmyslového odvětví, z jejich expertízy a z jejich nových eh, technologií. A právě proto je partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem naprosto eh, klíčové. Opět může to znít jako něco velmi jednoduchého, ale není to tak jednoduché. A je třeba se opravdu snažit eh, a udělat všechno pro to, aby právě tato veřejno-soukromá partnerství byla co nejsilnější. Dále, posílená ko- kooperace, spolupráce s Evropskou unii je pro nás také zásadní prioritou a já jsem to říkal už na začátku že se snažíme vést bilaterální jednání, snažíme se sdílet informace, snažíme se dělat všechno pro to, aby ta práce nebyla duplikována. Je zde nějaký technický problém? Už je všechno v pořádku. A také samozřejmě je třeba hledat synergie tam, kde je to možné. A to, na čem jsme se dohodli v únoru, je v podstatě v tuto chvíli technická dohoda, na základě níž budeme moci dosahovat hmatatelných výsledků. Hmatatelným eh, způsobem budeme moci zabraňovat eh, ter- teroristickým či kyberútokům a také na ně příslušným způsobem reagovat a eh, moji kolegové to již eh, zdůraznili, já to ještě zopakuji, je třeba opravdu udělat všechno pro to, abychom neustále navyšovali vlastně naší vlastní eh, kyberbezpečnost a proto máme tedy také tu naší kyberkoalici, což je v podstatě taková naše vlajková loď v této oblasti a na školení či na různá společná cvičení zem vždy také zástupce jiných eh, organizací. A na závěr mohu říci, že když eh, se v podstatě zamyslíte nad tím, co eh, tady zaznělo, tak můžeme samozřejmě říci, že jsme tady už ušli velký kus cesty. Myslím si, že si všichni uvědomujeme nebezpečí té současné situace a že jsme také reagovali velmi rychle. Nicméně mohu říci, že v i přesto přeze všechno jsme stále na začátku této velmi dlouhé a zároveň složité a těžké cesty, tak jak už jsem také říkal na úvod. Kyberbezpečnost je pořád prostor, který není úplně stoprocentně uspořádaný, protože v podstatě se neřídí těmi klasickými vzorci a modely, na které jsme byli zvyklí v rámci Eh, té národní eh, vojenské a jiné obrany. Nicméně v následujících měsících jsme my jako na to připravili náš summit ve Varšavě a naši spojenci budou také hovořit o jejich snahách přizpůsobit se té současné a nové eh, realitě. A na to v tuto chvíli je opravdu daleko důležitější pro, naše národní, pro naší bezpečnost, než kdy bylo. A proto také potřebujeme také eh, plnit naše eh, bezpečnostní plány, tak jak jsme se na něj dohodli na posledním eh, summitu, tak abychom byli schopni čelit agresi. A my také jsme navýšili počet našich ozbrojených jednotek a zvětšujeme, zvyšujeme naše kapacity. Eh, to je tedy ta klasická, ta konvenční, řekněme, oblast naší práce, ale posilujeme naše kapacity také na té druhé nekonvenční straně. Nicméně si nedovedu představit v budoucnosti nějaký eh, konflikt či eh, krizi, která jejíž součástí by nebyl také útok v kyberprostoru a proto musíme být schopni nějakým způsobem reagovat a tím to končím a jsem vám k dispozici, máte nějaké otázky. Děkuji. Děkuji za tuto velmi jasnou a, a komplexní prezentaci a v tuto chvíli dávám slovo panu Tunekielamu. Thank you so much for excellent. Děkuji mnohokrát za vynikající prezentace. Jako říkal pan Liefender, toto je stále ještě nové území, a je to politický problém. Opravdu tady jde zejména o spolupráci ještě více než budování kapacit. Zmínili jste vybudování eh, globální eh, sítě. A mě by tedy zajímalo, jaké jsou vztahy EU se třetími zeměmi Dochází k nějakému mainstreamingu otázek kyberbezpečnosti? Dostávají se tyhle ty věci do dohod se třetími zeměmi? Potom je otázka PPP, tedy um, ohledně partnerství soukromého veřejného sektoru. Došlo k nějakému vývoji? Vy jste třeba zmínil spolupráci v oblasti cloud computing eh, jako dobrý příklad toho, kde to funguje. Jsou nějaké další takové příklady? Co nám dělá starosti? To je fakt, že vnitrostátní strategie kybernetické bezpečnosti neexistují ve všech zemích. Takže jsou zde rozdíly v připravenosti, které nám dělají starosti. A nejdůležitější klíčová otázka je nedostatek zdrojů. Tak jak jste to zmínili, opravdu Enisa má minimální rozpočet. A když se tedy zamyslíme nad tím, jak komplikované tohle to jsou otázky, jak velké to jsou výzvy. A my tedy tady hovoříme o tom, že zdroje tomu nejsou tedy adekvátní, to je problém. Já se tedy obracím na své kolegy, aby podpořili smysluplné financování pro budování kapacit v této oblasti. Děkuji. Děkuji, pane Eugen Freund nyní. Děkuji, omlouvám se za to, že jsem přišel pozdě. Určitě mi uniklo eh, mnoho důležitých poznámek, ale eh, každopádně má otázka je taková cituce, když si představíme výpadek elektřiny, který trvá třeba týdny nebo měsíce, miliony, dopadne to na miliony lidí. Eh, před ty, eh, pro ty, kteří nemají přístup k nějakému generátoru, a takových je většina, eh, nemají vlastně ani možnost používat ledničky, ohřívat si vodu a tak dále. Samozřejmě města jsou ve tmě, nedá se rozsvítit a tlak na, na udržení ve- veřejného pořádku je obrovský. Tohle ale není úplně totální sci-fi, protože útok na naše rozvody elektřiny by mohly, mohl způsobit něco podobného. Takže vlastně dnes eh, už vám stačí pro takovýto útok laptop. Tenhle ten volně parafrázovaný citát eh, pochází z knihy Teda Kopla, což je eh, slavný americký novinář, který také působil jako moderátor v televizi Tuhleto knihu vydal před půl rokem, jmenuje se Lights Out, tedy zhasnuto. A tady vám jistě nemusím vysvětlovat, že právě ně, něčeho takového se bojíme, že by mohlo eh, k něčemu takovému dojít, ať v Evropě nebo v USA. S tím rozdílem, že naše sítě nejsou tak úzce propojené, jak jsme si na jednu stranu všichni přáli, aby byly. Na druhou stranu je to teď zřejmě výhodou v případě takovéhoto útoku, protože pokud dojde k útoku na jednu zemi, neovlivní to potom celou Evropu. Doufám, že moje otázka teď e, není úplně mimo kontext. A ptám se tedy, jste si vědomi nějakých plánů pro boj s těmito obrovskými výzvami, které by nastaly, jak tedy v Evropě, tak v USA v případě takového útoku. Děkuji. Sekretariat si nebyl uh, jistý, jestli uh, pan Jurek si chtěl vzít uh, slovo. Jestli ano, tak prosím. Děkuji rád toho využijem. Eh, chtěl jsem vás eh, požádat, abyste upřesnili hrozby, eh, kterým čelíme. Nejbanálnější je síťová špionáž. S tím máme nepřetržitě zkušenosti. Mezinárodní krize nám to vždycky ukázali, například Otázkou je vždycky, do jaké míry to byly soukromé aktivity, do jaké míry byly inspirované nebo řízené státními orgány. To je jedna otázka, špionáž. Druhá otázka je e, nebezpečí energetické e, války v kybernetickém prostoru jako e, doplnění ozbrojeného konfliktu nebo přípravu na něj. To je velice zajímavá věc a o tom jste eh, také hovořili. A zajímá mě ještě třetí věc, na kterou se, zeptal, eh, na kterou se ptal předřečník. Hrozba velkého teroristického útoku eh, přes kybernetický prostor. Teroristé, se kterými válčíme, je tady možnost, že by mohli údeřit na letiště, energetické sítě nebo jinou infrastrukturu, a dosáhnout eh, eh, toho, čeho dosahují jinými metodami, to znamená eh, hromadného úmrtí lidí a vyvolání šoku. V mnoha případech už jsme měli co dočinění s podobnými pokusy. Do jaké míry si myslíte, že jsou reálné takovéhle hrozby teď? Děkuji. Než dám slovo panelistům, sama položím otázku. Adresuji na všechny tři panelisty. tady ta moje otázka se týká příslušného práva, které se tedy vztahuje na e, tyto otázky v případě asymetrického vedení války, včetně kybernetické války. Protože samozřejmě v takových případech e, e, ti aktéři nerespektují lidská práva používají třeba děti. To je provedení války, to se často stává v Africe, ku příkladu. Využívají také eh, různá zařízení, jako jsou nemocnice či školy pro hledání úkrytu. A... Takže jaké potíže vidíte? při dodržování mezinárodního práva ze strany obránců ve chvíli, kdy se e, snažíme tedy bojovat proti takovýmto kybernetickým útokům ze strany asymetrických aktérů. Takže dám vám prostor ve stejném pořadí, e, v jakém jste hovořili nejprve madame Tilmar Klar. Děkuji eh, za eh, tyto otázky, které jdou přímo eh, k jádru věci. Ano, takže pane Kelam, EU e provádí jakýsi mainstreaming těchto aktivit i v dohodách s jinými regiony a partnery. Máme hm, vždycky takové odstavce, které se věnují kybernetickému vedení války pokud samozřejmě nemáme třeba úplně vyčleněný dialog, který se tomu věnuje, jaký máme třeba s Austrálií, eh, tak eh, v takovém případě máme tedy takovýto odstavec, který eh, standardně dáváme do dohod, které podepisujeme se třetími důležitými partnery ekonomickými. Máme také regionální dohody s ASEANem, Mercosurem, Africkou unii a jinými regiony, kde zmiňujeme kybernetické otázky. Vždycky, když aktualizujeme staré dohody, eh, dáváme tam odkazy na kybernetické otázky. Co se týče rozvojové spolupráce, tak zacházíme dále než eh, na pouhý odkaz. Tam opravdu hovoříme o budování kapacit při boji proti eh, kyberzločinu. otázka, zda je tedy realistické, že by došlo k úplnému výpadku elektřiny pro, po dobu několika týdnů. Takovéhle knížky jsou zajímavé. Vždycky samozřejmě to vede k zvýšení povědomí obyvatelstva, ale pokud se bavíte s opravdovými odborníky, tak vám řeknou, že pokud fyzicky nezničí eh, ty rozvody, což je velmi těžké udělat, tak je spochybnitelné, zda ty služby by opravdu eh, neběžely eh, celé dlouhé týdny. Samozřejmě, pokud bychom měli virus, který by třeba vymazal veškeré údoje, údaje, pak bychom se třeba museli vrátit k nějakému manuálnímu systému. Bohužel takové manuální systému už nemáme. Například eh, na konci minulého prosince došlo k eh, útoku na ukrajinské eh, sítě, ale v Ukrajině vlastně to nebyl takový problém, protože oni se vrátili k tomu manuálnímu systému, který ještě stále měli k dispozici a navíc operátoři věděli, jak s ním nakládat. U nás v Evropě už je tohle problém trošku, protože ty manuální systémy už moc neexistují. Takže to je určitě zajímavá otázka a věřím, že Steve se k tomu ještě vrátí. K těm teroristickým útokům v tuto chvíli si myslíme, že ty hlavní eh, nebezpečné nástroje mají hlavně eh, státy a teroristi pořád ještě nemají možnosti ničit infrastrukturu prostřednictvím kybernetických útoků. Eh, to neznamená, že by se neměli, že, že se nepokusí takovéto nástroje získat a že se nepokusí tedy takovéto útoky provést. Například eh, už proběhly některé útoky, které vlastně byly na žádost eh, teroristů. Vlastně bylo to vlastně na žádost eh, islámského státu, který si najal teroristy. Tam vlastně došlo k si outsourcingu teroristických útoků v kyberprostoru. Tyhle ty věci jsou samozřejmě, podléhají mezinárodnímu právu. Děkuji za to, že jste je tady položili, že jste k tomu zase přivedli pozornost. My pracujeme na otázce, jak eh, uplatňovat mezinárodní právo a chartu OSN, i tedy na kybernetiku, kyberprostor. Snažíme se o to už od roku 2009. Christian i já jsme působili v estonské vládě eh, dříve a eh, máme takový manuál, který pomáhá mm, analyzovat tu situaci a ukazuje se, že tedy to mezinárodní právo se uplatňuje i v kyberprostoru a vlastně se tam analyzuje jak. Tenhle ten manuál Stalinu v podstatě hovoří pouze o uplatňování mezinárodního humanitárního práva pouze v dobách konfliktu. Ta vlastně otázka byla o nestátních aktérech jak k tomu budeme přistupovat, když nemáme nějakou vyhlášenou válku. Ale hlavní vlastně mezinárodní právníci se teď věnují eh, analýze této situace, jaké je příslušné právo v případě takového konfliktu. Máme řadu zajímavých příkladů i třeba, e, co to znamená e, narušení třeba výsostných vod na moři v tom kyberprostoru a podobně. Takže e, potom máme EAS a členské státy, když máme kyberdialog, tak vždycky tohle téma nadnášíme a byli bychom rádi, kdybychom měli jasné porozumění tomu, Eh, vlastně i v, členské, eh, v členských zemích, že se musí i v těchto případech uplatňovat mezinárodní právo. Existují ale i země, které říkají, že to nestačí, že, které chtějí mít třeba nějaký eh, etický kodex pro kyberprostor a podobně. Pak jsou země jako Čína, Rusko, některé centrální azijské země, které předložili návrh takovéhoto etického kodexu v Šangaji v roce 2015. A my s těmito argumenty v zásadě nesouhlasíme, protože abychom měli nějaký specifický eh, etický kodex, tak musíme vyřešit vlastně otázku takového přiřazení. My nemáme zatím žádný prostředek, jak si ověřit původ a potom vlastně řídit se tím zákonem. Všechny tyto snahy tedy o to mít nějaký etický kodex měly docela zajímavé znění, co se týče tedy kontroly obsahu a tak dále. A to by vedlo prostě k dalšímu omezení lidských práv, proto to nepodporujeme. Takže bychom měli uplatňovat stávající zákon. Děkuji, teď pan Persson. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím eh, ty otázky eh, eh, vzít jednu po druhé. Pan Kellam říkal zajímavou věc. Já začnu u těch partnerství veřejného soukromého sektoru. Ta na evropské úrovni, jak jsem říkal v prezentaci, jsou velice obtížná, protože všechny Doklady dokazují k tomu, že eh, se nejlépe vytvářejí pozvolna, eh, kdy eh, malé skupiny lidí vytváří důvěrné vztahy tváří v tvář. Takže když se potom nahrazují zástupci, tak úroveň důvěry jde dolů a to je jedna z největších překážek při vytváření PPP. Lepší způsob, jak to dosáhnout na evropské úrovni, je snažit se vytvořit nějaký zastřešující, nějakou zastřešující strukturu. Eh, na evropské úrovni, protože tam už máte určitou úroveň důvěry a vytváří se tam tedy organizační rámec, čili to je možná slibnější. Potom je tady sdílení informací online, což bývá eh, současně s PPP. Čím eh, více se pohybujeme v zeměpisně odlišných prostředích, tedy komplexnějších prostředích, když hovoříte s někým po videu, tak nevíte, jestli tam opravdu jako někdo sedí za, tím obra- za, za tou obrazovkou nebo ne. Takže eh, můžete eh, vybudovat důvěru online, ale nejdříve musíte vytvořit tu důvěru tváří v tvář, protože vždycky je nějaký způsob, jak ten systém fyzicky obelhat. Eh, partnerství soukromého veřejného sektoru nejsou všechno. Můžeme spolupracovat, aniž bychom měli partnerství. Můžeme se dosáhnout, dosáhnout něčeho takového volnějšího uspořádání. Dále jste hovořili O cloud computingu ano, máme spoustu příkladů, máme spoustu úspěšných příkladů, pamatuju si několik eh, příkladů, máme mm, malá města, malé domy, potom ten eh, Skáda, velice eh, zajímavý dokument o řetězci dodavatelské mého bezpečnosti. Všichni používáme počítače z díly z Azie, z, z Ameriky a tak dále. Je mě těžké to dát dohromady. Eh, potom eh, naše eh, landscape, emise landscape, to bylo přijato velice dobře. A potom standardy. Už v prvním proslovu zaznělo, že to je nesmírně důležité pro Evropu. Spojená stát, Spojené státy, tím se daří velice rychle to promítnout, což je velik, veliká výhoda. Když se podíváme tedy na ty standardy, tak myslím, že je dobré tady eh, oteví, eh, to otevřené paradigma, a tak aby to šlo opravdu rychle a efektivně, tak aby evropský průmysl opravdu se mohl eh, těch trhů zmocnit. A velice důležité, a to chci opravdu zdůraznit, omlouvám se za to, myslím si ale, že to je opravdu důležité, je otázka rozpočtu. To je na prvním místě. My jsme hrubě podfinancováni. Chceme 25 dalších zdrojů plus 5 milionů. Jenom abychom udělali to, co je nezbytné. I když ten mandát vypadá poměrně malý na papíře, tak pamatujte, že eh, počítačové systémy jsou tedy v jádru toho, mm, co všechno děláme. Čili tohle je jenom k zajištění toho, co děláme a směrnice NIS. Teď máme masivní problémy. Například nemůžeme věnovat eh, zdroje eh, věcemi, jako je internet věcí. O tom všichni hovoří, jako když to nastane zítra, ale to nezastane zítra, to už je teď. A lidi mají problém. Takže to, že eh, Enisa nebyla schopná na, tomuto eh, dát, eh, na toto dát zdroje, je ostuda. Samozřejmě to neznamená všechno. Všichni tomu můžeme, v tom můžeme zahrát nějakou úlohu. Potom pan Freund, pokud komolím vaše jméno, tak se omlouvám. Souhlasím s Heli, ta kniha je velice popisná, ten scénář, o kterém jste hovořili, je poměrně pravděpodobný neštěstí v Evropě, protože eh, na těch systémech jsme tolik pracovali. Fyzický útok s eh, zničením materiálu, to by bylo mm, nebezpečné. To, co jsme udělali, pokud jde o postupy CIP, o ta cvičení a tak dále, tak eh, myslím, ve většině případů bychom se vrátili k rychlému provozu poměrně rychle. Nicméně i kdyby to všechno bylo vypnuté 24 hodin, tak to strašně může vést ke ztrátám v ekonomice a ztrátám na životech. Snadno se, to, se na to zautočí a těžko se to brání. Všechno, všechny jsou takové ty cíle. Pokud jde o dobré bezpeč, dobrou bezpečnost, tak vždy, vždycky jde o lidi, proces a techniku. A pokud eh, tyhle tři faktory nebudou eh, pracovat dobře, tak eh, nedosáhnete funkčního řešení. Takže v ENISE, v CIP řešíme tři komponenty. Dobrou techniku podpořenou silnými postupy a lidi, kteří dělají to, co mají. Potom pan Jurek se, myslím, ptal na energetickou válku a, a útoky. Samozřejmě došlo k teroristickým útokům. Ten nejznámější eh, je ten eh, Stuxnet, který byl veden eh, státem. Ten všichni známe a to úplně eh, změnilo kybernetickou bezpečnost. Do té doby jsme se bavili o ztrátě peněz, pokud jde o zlovolný kód. Od té doby hovoříme o ztrátě životu, takže to byl úplně jiný scénář. A myslím si, že od té doby eh, se soustředíme mnohem více na ty systémy. Ty techniky jsou k dispozici, jsou známé, ale jejich eh, uplatňování je poměrně nákladné, takže jde o nasazení té správné rovnováhy mezi provozem a nebo jejich fungováním a hospodářskou realitou. Potom eh, došlo k vypnutí elektráren ve Skandinávii na severu před několika lety, což mohlo vést k úmrtí, protože se přestalo topit uprostřed zimy a to bylo důsledkem teroristického útoku. No, potom eh, je tady otázka eh, možnosti analytiky z geopolitických hrozeb. Teď dáme tu technickou analýzu, ale spousta těch věcí se dá předvídat eh, z geopolitických faktorů. Jestli eh, naše ekonomika trpí a jestli eh, díky tomu bude víc útoků a jestli, jsou nějaké, jestli je nějaké napětí, ze kterého vzejdou útoky a tak dále. Čili tohle my neustále děláme a, a NSA by to mohla dělat i se svými partnery, aby doplnila ten tradiční, ty tradiční analýzy. A myslím si, že eh, to je všechno, protože otázku o mezinárodním právu nezodpovím. Děkuji a teď pan Lieflander. Děkuji, paní předsedkyně, zaznělo tu už opravdu mnohé, takže já to jen doplním takovými jaksi konkretizacemi, niancemi. Co se týče nedostatku prostředků a zdrojů, tak samozřejmě já každodenně jsem v kontaktu s více jak se 61 zeměmi na světě a chci vám říci, že je poměrně jednoduché vytvořit nějakou eh, strategii či napsat nějaký dokument. Daleko těžší je poté ta, eh, to uplatňování samotné. A tady ve chvíli, kdy hovoříme o kyberprostoru, tak hovoříme velmi často také o abstraktních eh, věcech. To znamená, kdy vy můžete říci, že už je zabezpečena ta kyberbezpečnost. To nikdy v podstatě s, s naprostou jistotou nemůžete říct, protože vy v podstatě reagujete na něco, co by se mohlo stát. Když hovořím s lidmi opravdu na těch nejvyšších politických postech, tak eh, se jim snažím vysvětlit, že jde opravdu o hodně komplikované abstraktní věci. A to je přesně ta součást toho problému. To je přesně ten důvod, proč eh, je dost těžké v podstatě získat ty eh, rozpočtové prostředky na tuto oblast. Co je ale opravdu nešťastné, je to, že vlastně se na konec v podstatě eh, ocitnete v situaci, kdy v podstatě musí dojít k něčemu, abyste vůbec eh, nějaké zdroje prostředky získali. A to má samozřejmě také co dočinění s tím takzvaným virtuálním světem a se, se způsobem, jakým způsobem my tento eh, svět vnímáme, na základě jakých konceptů přemýšlíme. A je to opravdu, jak říkám, velmi komplexní, komplikované téma a mnoho z nás to již, jak se říkalo, že tady jde také opravdu o nečistě technickou eh, otázku, nýbrž také otázkou politickou. To znamená, co, čeho můžeme dosáhnout. Tady se možná trošku mílím, ale když se na to podívám já, tak v podstatě náš postoj se moc neliší od toho, co jsem tady slyšel, protože Samozřejmě, tady potřebujeme opravdu velmi důmyslné prostředky, potřebujeme čas, eh, potřebujeme eh, si uvědomit, jakým způsobem v podstatě fungují ty operační systémy. Musíme poznat, chápat ty systémy tak, abychom věděli, jak na ně reagovat, jak je chránit nebo jak také na ně útočit. To znamená, že tady říkám, tady v podstatě potřebujeme nové nástroje na tomto bitevním eh, poli. My tady jednoduše potřebujeme něco, co nám umožní eh, jednat. To znamená něco, co nějakým způsobem budeme moci hm, používat. A eh, potřebujeme v podstatě jednoduše takový, jak si soubor nástrojů a kapacit, které budeme moci využívat. Ale samozřejmě, že historie kyberprostoru ještě se ani nezačala psát, protože v tuto chvíli se snažíme soustředit v podstatě na některé z těch oblastí, které v tuto chvíli již eh, víme, že existují, ale jak říkám, celý ten prostor, celé to IoT je v podstatě něco relativně nového. A co se týče těch teroristických kyberútoků, tak eh, o některých útocích se eh, psalo New York Times psal o tom, že teroristé se chtěli zmocnit v podstatě eh, provozu na jedné přehradě, která eh, zásobuje New York. To znamená, že opravdu eh, je velmi často, jak si dochází k těmto asymetrickým útokům, za nimi stojí těto asymetriční aktéři. Velmi často je daleko jednodušší a mm, levnější, jednoduše si najmout nějakého sebevraženého atletníka. To znamená, že tady těch zranitelných bodů je opravdu velmi mnoho. Samozřejmě jsou tady jednoduše eh, možnosti. To znamená, to má co také co dělat eh, s hospodářskými a ekonomickými kapacitami teroristických skupin. A když jde o uplatňování mezinárodního eh, práva, tak tady máme dva asymetrické aktéry. A to je dost jasné. Ve chvíli, kdy se tady podíváme na mezinárodní právo a jeho uplatňování, tak si uvědomíme, dopadu. Víme, že státy nejsou v podstatě těmi aktéry pod tou eh, eh, stropní linií. Tady opravdu dochází k jasnému vývoji. To znamená, že tady už jsou přijímána opatření a proto také máme tu budapeštskou rezoluci o kyberzločinu, což jsou v podstatě mm, která obsahuje ty základní eh, principy. Hovoří se, v Budapešti jsme hovořili také o, té, o tom řetězci eskalace, o těch eh, všech možných scénářích a tím bych asi skončil. Uh, we do not, uh... Vidím, že se už někdo další nehlásí o slovo. Tak já bych možná zareagovala na to, co říkala paní Tirma Klár v souvislosti se šangajskou organizací a její eh, deklarací týkající se mm, kodexu chování v kyberprostoru. Tak na základě mých zkušeností musím říci, že je to skoro až ironické, protože já znám statistické údaje a mohu říci, že většina států Eh, ví, že velmi mnoho těchto útoků právě přichází eh, z tohoto prostoru, z této oblasti. Došla k nějakým změnám či k nějakému vývoji od této deklarace? Mohu něco k těmto pokusům říci? Ano. Tady můžeme hovořit o té takzvané eh, internet governance, protože to je v podstatě něco jako takový ten horký brambor, který si přehazujeme mezi sebou. Je to v podstatě takové technické pole plné zkratek. Ono pro lajky je to dosti složité vš- eh, pochopit, co se tam přesně děje. Já se to pokusím ve dvou minutách eh, vysvětlit tady samozřejmě, kdo řídí internet, tady není žádné zaštiťující mm, e, těleso. Samozřejmě jsou to, jsou to odborníci, jsou to mm, technikové inženýři, kteří provozují e, tyto sítě. Je to technická komunita, jsou to odborníci. Je to opravdu první globální doména, která nemá žádnou zaštiťující mm, vládu zástupci těchto velkých provozovatelských eh, společností jsou součástí takového společného řídícího výboru, ale tady je třeba si uvědomit eh, roli občanské společnosti a poté roli eh, této technické komunity demokratické země s tím víceméně souhlasí, protože eh, mají pocit, že toto je v podstatě skupina lidí, která může tento prostor řídit daleko lépe než eh, vlády jednotlivých států. Ale v podstatě můžeme říci, že v podstatě celý ten kyberprostor je řízen soukromým eh, sektorem. Eh, můžeme tady hovořit opravdu o ochraně a obraně eh, tohoto soukromého faktu, sektoru. Národní státy nemohou najednou začít říkat těmto zástupcům soukromého sektoru, jak mají jednat. Nicméně v tuto chvíli si již uvědomujeme samozřejmě ty hrozby, které nám, před kterými stojíme. Mezinárodní dohody a mezinárodní smlouvy se v tuto chvíli už začínají zabývat otázkou eh, kontroly internetu ze strany národních států a vlád. To znamená, že se hovoří o tom, že vlády já si teď přesně nepamatuju na ty konkrétní formulace, ale hovoří se o tom, že vlastně vláda by měla mít pod kontrolou internet a to je vlastně jedna z hlavních motivací tady zatím, proč tyto návrhy jsou v tuto chvíli na stole. Takže tady máme tu motivaci zatím. Nicméně Samozřejmě velmi dobře víme, jak v tuto chvíli k tomuto tématu přistupuje čínská vláda, to znamená, že dochází k omezování svobody vyjadřování, dochází k cenzuře, to znamená, že nicméně, ale eh, v tuto chvíli ještě stále, jak si možné kritizovat eh, vládu na internetu. To znamená, že v tuto chvíli to je pro nás opravdu velká otázka, zdali tedy opravdu svoboda eh, v internetu, na internetu bude i nadále eh, existovat protože si samozřejmě uvědomuje, že internet, internet je opravdu zcela zásadní klíčovou infrastrukturou pro uh, nás všechny, včetně uh, tedy pro hospodářskou oblast. Samozřejmě si uvědomujeme, že existují zájmové skupiny, hlavně ze strany hospodářské, ekonomické, které chtějí samozřejmě kontrolovat internet uh, a mají tomu různé důvody. Uh, Jinak eh, si myslím, že většina států bude jaksi vyžovat trošičku větší eh, možnost kontroly nad internetem. Uvidíme, uvidíme, co se s internetem eh, stane, jaká bude budoucnost internetu a zdali bude tady existovat tato interoperabilita, na, na kterou jsme v tuto chvíli zvyklí, anebo jestli to bude něco roztříštěného do pěti, šesti částí. Já si myslím, že ta velká zásadní otázka, která tady vyvstává eh, v souvislosti tedy s touto jak se mezi vládní kontrolou a myslím si, že každý, eh, koho to zajímá, musí v podstatě ty mezi vládní mezi národní otázky lépe chápat. Ano, děkuji, děkuji eh, za vaši odpověď na mou otázku. Já bych velmi ráda poděkovala v tuto chvíli našim skvělým panelistům za jejich skvělé příspěvky. Děkuji také za tuto rozpravu a jsem si naprosto zcela jistá, že se tomuto tématu musíme věnovat i do budoucna, protože to není pouze zajímavé téma, nýbrž je to opravdu téma, které musí nás všechny eh, zajímat a je to také celá zásadní pro naší společnou ochranu a bezpečnost. Kromě toho tady existuje zcela jasné propojení mezi těmi civilními a vojenskými prvky, které jsou samozřejmě zcela nezbytné a je třeba i nadále posilovat spolupráci mezi Evropskou unii a NATO. Já vám opravdu velmi děkuji. abych bych ráda tedy ukončila tento bod našeho jednání. A posledním bodem je bod různé, ale v tuto chvíli bych se nejraději nejdříve rozloučila s našimi řečníky a poté se dostaneme k poslednímu bodu.